now it's, it's uh, just Good morning, everybody. Uh, Dobrý den ve spolek. My jsme nezačali přesně v 10.15, což jsem opravdu měl v úmyslu, jakožto rodilý skandinávec. Byl ten že víme, že mnoho členů výboru Empl nyní hlasují od 9.30 do 10.30, takže bychom měli ještě chvilinku počkat, tak aby se sem stačili po hlasování dostat. Nicméně můžeme zahájit už dnešní pořad jednání a já nyní bych přešel do švédštiny.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 ten právě skončil. To bylo společné zasedání s výborem Jury, čili přistoupíme k bodu 2 schválení pořadu jednání tohoto zasedání a navrhujeme doplnit bod 7 o mm, uplatnění zásady mainstreamingu. Je to, souvisí to s výborem Ekon, souhlasíme s tím? Ano, dobrá. Takže nyní sdělení předsedy. Už si nepamatuju, jak se tomu říká švédsky, prostě announcements. Takže bod 3. Já nemám žádná sdělení, takže přistoupíme k bodu 4. Doporučení poslední schůze koordinátorů. Vy jste dostali zápis, pokud s tím souhlasíte, budeme ji považovat za schválený. Nyní tedy přistoupíme k bodu 5. Delegace našeho výboru navštívila Turecko a já předám slovo paní Dower, jenže a předal bych, ale ona zrovna hlasuje eh, v výboru pro zaměstnanost. Takže předám slovo paní Boskurt, prosím. I wasn't aware that I was going to speak. <laughs> Sorry. Uh, Netušila jsem, že budu mluvit, takže nejsem připravená, ale mohu říci, a trochu jsem to už říkala na našem minulém zasedání, eh, v souvislosti se zprávou. Bylo to velice plodné setkání, předsedala tomu paní Bauer. Měli jsme několik schůzek s ministry, mm, s různými zástupci eh, občanské společnosti, s ženskými organizacemi. Měli jsme schůzku se zvláštním eh, kanceláří v Ankaře, která vznikla v loňském roce. Je to zvláštní byro Eh, pro, eh, eh, pro prokurátorů pro boj proti násilí na ženách. Je to opravdu vynikající iniciativa a my bychom si přáli, a to je uvedeno i ve zprávě, čemž budeme hlasovat po tomto bodu, v celé, té, v celé zemi by mělo těchto úřadů být více. Eh, výsledek těchto schůzek je takový, že Turecko je velice eh, činorodé, je tam mají velice aktivního ministra pro rodinu a sociální politiku, tedy ministrini. Ona opravdu má snahu něco sněž, změnit. V, na konci března má být přijatý zákon proti násilí na ženách a tento zákon by právě měl lépe chránit ženy. V tuto chvíli existuje ochranný příkaz, jako my máme, ale může, takže může být ten násilný muž zadržen a podobně, ale ten nový zákon určitě bude znamenat ještě pokrok. Ehm, měla by se taky změnit situace v oblasti ve školství. My k tomu předložíme pozměňovací návrhy, taky aby ta zpráva byla aktuální, protože my jsme o tom měli hlasovat v říjnu a nakonec budeme hlasovat dnes vzhledem k tomu, že eh, proběhla tato schůzka nebo tato delegace v únoru, takže na jednu stranu je lepší, že to bude teď aktuální, na druhou stranu zase máme velké spoždění. Takže tolik asi z mé strany, já nevím, jestli tady kolegyně chce něco doplnit. Takže to je asi tak všechno, co bych řekla bez přípravy, ale bylo to setkání velice úspěšné a moc se mi to líbilo. Tak so mycket för det. Um... Děkuji. Rád bych dal slovo paní Bauer, ale ona zatím stále ještě nedorazila. Přeje si někdo jiný vystoupit? Potom, co říkala paní Boskurt o cestě delegace do Turecka, chce někdo k tomu něco říci? No Dobrá, nikdo se nehlásí o slovo, takže v tom případě eh, ukončíme tento bod a poděkujeme paní Boskurt. A přistoupíme k hlasování. Jenže já vás poprosím, abychom prohodili tady ta hlasování a začali bychom bodem, který se týká mainstreamingu v oblasti rovnosti e, mužů a žen, bod 7. Než začneme s hlasováním, mám určitou připomínku, eh, ale ono to nesouvisí s delegací Eh, návrh zprávy o perspektivách 2020 o ženách v Turecku. Můžu k tomu eh, tedy teď promluvit nebo až potom? Dobrá, takže jestli mohu toto okomentovat předtím, než budeme hlasovat o této zprávě, tak já bych si požádala o slovo potom. Děkuji. Oh. Okay. Uh, I'm to make it more easy, I'm switch English now when voting. Dobrá, takže na hlasování já asi zase přejdu do angličtiny, takže teď budeme hlasovat o bodu číslo 7 eh, genderový mainstreaming, což bychom vzali před tou zprávou o Turecku. Souhlasíte s tím? Je to jasné? Teď bychom hlasovali o návrhu zprávy o Evropském statistickém programu, to je bod 7. Takže odstavec 2, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. you. Takže nyní dám slovo paní uh, eh, Boskurt a potom paní Papadopulo v souvislosti s následující zprávou. Mohu hovořit nizozemsky? Nebo tu není překlad? Ne? Dobrá, tak já budu mluvit anglicky. Děkuji, pane předsedo. Nyní budeme hlasovat o zprávě o Turecku. To je zpráva, na které jsme pracovali všichni společně poměrně dlouhou dobu. Byla to dobrá spolupráce s všemi stínovými zpravodaji. E, učinili jsme mnoho kompromisních návrhů, abychom vzali v úvahu to, to nebo aby těch pozměňovacích návrhů bylo poměrně málo. Já jsem celkem pišná na ten výsledek bude to zpráva, která odráží stávající situaci, protože jsme také byli schopni vlastně do toho zapracovat tu nejnovější situaci po návštěvě delegace v únoru. Je to zpráva, už zdá se, že by mohla mluvit nizozemsky, to nevadí, já budu pokračovat anglicky. Je to kritické k těm otázkám, které jsou problematické, ale je to vyvážené v tom smyslu, že také zdůrazňuje to, co funguje dobře a jak si závěr je toho, že Turecko by mělo Eh, sledovat nebo věnovat se té otázce nějaké skutečné strategie do budoucna pro eh, v té perspektivě 2020, tak jak my tady v Evropě. To je opravdu hm, stěžení i z pohledu tedy ženských práv eh, a z pohledu těch perspektiv žen v Turecku v oblasti vzdělávání, myslím, že dochází k pokroku, boj s, s násilím na ženách, ten nový zákon, který jsem tady zmínila, má být přijatý a chtěla bych, a to je taky v té zprávě, aby byla jaksi politika nulové tolerance vůči násilí na ženách, potom tu otázka žen na trhu práce. Tam došlo k nárůstu na 30%, ale, ale bylo by dobré, aby to narůstalo ještě víc. Takže myslím, že hmm, teď bychom mohli hlasovat. Děkuji, paní Boskurt. A nyní dám slovo paní Papadopulo. Já tady nechci velkou politickou diskuzi, protože teď je čas na hlasování, ale budíš máte slovo. Yes, thank you, president. Děkuji pane předsedo. Nechci se pustit do politiky. My se tady bavíme o tom, je tady opravdu velký hluk. Thanks. Okay. This is not a political issue. To není politická otázka. Zabýváme se právě žen. Chceme, aby ta zpráva byla dobrá, aby ženy v Turecku měly více práv. Já jsem předložila 44 pozměňovacích návrhů. dohromady pozměňovacích návrhů je asi 189. Kdybychom měli víc času, možná by ty eh, kompromisy mohli využít, eh, byly lepší, ale když jsem se podívala na hlasovací seznam, tak vidím, že je tam mínus u mnoha jaksi ženských pozměňovacích návrhů, které velice podporují ten boj proti násilí na ženách, které pomáhají ženám být vzdělanější, jak pomoci tureckým ženám, jak eh, skoncovat eh, s Eh, neposíláním dětí do školy a podobně. Já mám takový pocit, že v hlasovacích seznamech je celá řada eh, velmi dobrých pozměňovacích návrhů, u kterých je mínus místo, aby tam bylo plus. Hmm. Takže si myslím, že by bylo lepší jich tam jak si těch pozměňovacích návrhů přijmout víc, protože tam celá řada kom- návrhů, které zmizely nebo jsou stažené a kdyby, byl, kdyby paní Boskurt měla čas ještě ty další pozměňovací návrhy, jak si zapracovat, bylo by to lepší a vyváženější. A poslední poznámka je tady řada uh, ústních pozměňovacích návrhů týkajících se pozitivní agendy. A otázka pozitivní agendy, já vím, že já tu znám tuto problematiku otevírání a zavírání kapitol v rámci jednání. Uh, se ne, jaksi netýká práce tohoto výboru, ale otevírání a zavírání kapitol je součástí jednomyslného rozhodnutí 27 členských států EU o tom, jestli kapitolu otevřou nebo zavřou. A některé kapitoly nejsou uzavřené, protože Turecko nenaplnilo svoje povinnosti vůdci EU a toho se tedy držíme. Takže to jsou moje osobní připomínky. Já trošku váhám, jestli mohu hlasovat pro tuto zprávu, jestliže ty moje moje eh, pozměňovací návrhy 116, 117, 118 a 119 nejsou přijaty. A, eh, a nesouhlasím s hlasováním proti dobrým pozměňovacím eh, návrhům, u kterých je znamenko minus. Okay, I just want to... Uh, Dobře, já jsem chtěl jen říci, že pokud si někdo myslí, že kompromisní návrhy jsou špatné a že jiné návrhy jsou lepší, tak jediný způsob, jak to vyřešit, je hlasovat proti kompromisním návrhům a samozřejmě pro ty druhé návrhy. To je jediný způsob, jak to můžete vyřešit dnes na tomto zasedání. A jako poslanci a členové tohoto výboru máte na to plné právo. Teď tedy přistoupíme k hlasování. Ano. Začnu tedy kompromisním návrhem 2. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená pozměňovací návrhy 8, 13, 16, 31, 32, 109 a 113 odpadají. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená, že 18, 19, 20, 17 a 21 odpadají. A teď tady máme kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to přijato.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 Kdo se zdržel, je to přijato. Takže pozměňovací návrhy 35, 40 a 69 eh, odpadají. Takže kompromis 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. To znamená, že 63 odpadá, ale také 69, protože kompromis 7 je přijat. Kom- návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že pozměňovací návrh 39 odpadá. 38 je staženo, takže máme 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Chcete to ověřit? Dobře, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to přijato. A já jsem Já si teď eh, využiju svého práva, že můžu zastavit hlasování. Já jsem si zapomněl kartu. Tak, máte pravdu. V každém případě už jsem vložil hlasovací kartu a teď budeme hlasovat eh, o 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 43 je staženo, 44, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená, že pozměňovací návrh 45, 46 a 47 odpadají. Pak zde máme ústní pozměňovací návrh. Je zde nějaká námitka proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže o něm můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená, že 10, 49, 51, 56, 54, 55, 57, 58 a 60 a taky 59 odpadají. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 62 je staženo. 65 a 60. Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70 je staženo. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 72 a 73 odpadají. 74 je stažená, takže zde máme 76. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 78. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Kompromis 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže 5, 79, 106 a 107 odpadají. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 81. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 82 je stažena, takže máme kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 77, 85 a 84 odpadají. 83 je stažena, takže máme kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. To znamená, že 89, 86, 87, 88 a 90 odpadají. Ústně pozměňovací návrh má proti němu někdo nějakou námitku? Ne, takže o něm můžeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme ověřit. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Promiňte. Moje zařízení nefunguje, mlouvám se. Nefunguje? To nevadí, je to 17 k 10. Je to přijato. Prostě pokud budeme hlasovat dále ještě tímto způsobem, tak se vás vždycky připočítáme. 92 odpadá. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. To znamená, že 96 odpadá, 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. To znamená, že 97. odpadá. Kompromis 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. To znamená, že 3, 4 a 103 odpadají. 99. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. To znamená, že 102 odpadá. 104. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to musíme ověřit. Ověřujeme 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to také musíme ověřit. 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Nevěděl jsem to dost dobře. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. Máme to ověřit, takže ověříme ještě 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Máte pravdu. To znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 110. Kdo je pro? Kdo je proti?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 The vote is closed. Končím hlasování. Je to schváleno. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To zase musíme asi ověřit. Takže 116, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 116. Bylo to zamítnuto. Další je stažený. 118, o tom budeme hlasovat. Kdo je pro 118? Proti? Zdrželi se? Tak já mám dojem, že to bylo zamítnuto. Tak si to zkontrolujeme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 118 elektronicky. Je s tím nějaký problém? Hlasujeme, prosím. Návrh byl přijat. Čili padá ústní pozměňovací návrh. A nyní tedy návrh 119, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh, není námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, není, můžeme hlasovat. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Další ústní pozměňovací návrh jsou námitky? Nejsou. Hlasujeme, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat, čili padají body 41, 52, 53, 64 a 71. A nyní pozměňovací návrh 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Čili dva návrhy padají. 120, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 122, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 123, kde je pro, proti, zdržel se, to budeme asi muset zkontrolovat. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 123. Návrh byl přijat. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat, čili padají tři další pozměňovací návrhy a hlasujeme o návrhu 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já mám dojem, že to musíme zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 127. Návrh byl přijat. 128 8. Kdo je pro? Proti? Stršel se? Návrh byl přijat. To znamená, že následující 129 odpadá. Pozměňovací návrh 2, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Odpadají návrhy 7, 11 a 15 i 14. A nyní hlasujeme o návrhu 6. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 1, kde pro, pro proti, zdržel se, návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Elektronicky hlasujeme, prosím. Končím hlasování a bylo to jasně přijato, takže já velice děkuji zpravodajům. We then going to... A nyní přistoupíme, tedy já se vrátím ke švédštině. Vi po punktem in 8. A nyní přistoupíme k bodu 8, týkající se eh, rovnosti v odměňování. Prosím o trochu klidu v sále. Samozřejmě si můžete povídat, jak chcete, ale ne v této zasedačce, prosím. Eh, Punkten 8 eh, Bod 8 tedy Jedná se uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen. Spravodajkou je paní Bauer. Takže já začnu tím, že jí dám slovo, prosím. Můžete se prosím trošku stišit? Mrs. Bauer, you have the floor. Prosím, paní Bauer, máte slovo. Thank you, chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla velice poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy s, s cílem zlepšit ten text samozřejmě. Mm, celá řada věcí se tu opakuje, například 17, 20, 23, 28, 29, 73, 76. Máme Eh, zcela identické pozměňovací návrhy taky. Eh, máme některé pozměňovací návrhy, s výjimkou těch, které opravdu text zlepšují, které vyžadovaly určité vysvětlení. Například pozměňovací návrh 29 od kolegyně Garcia Perez, kde je řeč o novém právním rámci Eh, genderově uvědomělém a to já jsem nechápala, co se tím myslí. Takže asi bude potřeba si vyžádat nějaké vysvětlení. Ta situace je stejná třeba v případě pozměňovací návrhu 40, to je od paní Kosta. Předpokládám, že to je eh, otázka překladu možná. Mám takový pocit, že vím nebo tuším, že by to mohlo být rozumné, ale není to dost jasné, dost srozumitelné. Pozměňovací návrh 42, ten je nejasný nebo eh, požaduje nízké náklady eh, týkající se ob, přes, ob, období placení příspěvku. Já mám dojem, že to je nějaká, nějaké administrativní opatření, které nevím, jestli patří zrovna sem, asi to bude chtít tedy další objasnění. Pozměňovací návrh 55, eh, to je Eh, důkazní břemeno eh, předložila paní Brandner. Ona žádá, aby důkazní břemeno eh, bylo tedy na druhé straně, ale v případě v takovém případě by oběť diskriminace měla dokazovat, že byla obětí diskriminace. Další pozměňovací návrhy hovoří o důchodech. Já bych chtěla zdůraznit, že to je asi chybně co to, pochopeno. My nemáme žádný cíl, co se týče totožných důchodů. To prostě není možné. Takový cíl neexistuje tak jak je to v pozměňovacím návrhu 24 a 55. Takže chci poprosit kolegy, aby si to ještě promysleli, protože má výjít Bílá kniha o důchodech a to si myslím, že bude příležitost eh, projednat potom tyto otázky. Mám takový dojem, že my se tady zabýváme pouze problematikou eh, rovnosti eh, mest a teď se tedy nezabýváme důchody jako takovými. Takže prosím, mějte na paměti tuto věc a já bych ocenila, kdyby tyto pozměňovací eh, návrhy byly staženy. Pak jsou tu taky některé pozměňovací návrhy, které jsou rozumné, Jenom je potřeba eh, přepracovat jejich znění. Jako příklad uvedu návrh 60, 61 a 80. Potom jsou pozměňovací návrhy pravděpodobně eh, vyplývající z nepochopení tématu 41, třeba co se týče mateřské dovolené, to prakticky s mateřskou dovolenou nemá nic společného. 45, kde se žádá i odlišné statistiky, to si myslím, že je naprosto mimo pole působnosti této zprávy. 47, kde je eh, požadavek na eh, jaksi protest proti nerovnosti v odměňování ve všech politikách Evropské unie a to si myslím, že je naprosto nereálné uplatnit e, v rámci politické reality, kterou máme. Takže já bych chtěla požádat kolegy, my se pokusíme nalézt kompromisy v průběhu asi příštího víkendu, ne, pardon, příštího týdne, to je zelený týden a během vlastně štrasburského týdne. Čili já bych chtěla poprosit všechny stínové zpravodaje, aby také měli na paměti, že cílem nebo že jako co je cílem a bylo by špatné, kdybychom předkládali pozměňovací návrhy eh, takovou formou, že by ta zpráva pak vypadala jako jako nekonzistentní a všechno, co je mimo téma, bych prosila, aby buď stáhli nebo aby akceptovali vypuštění eh, takových pozměňovacích návrhů, protože není možné uvádět věci, které by potom byl komise eh, eh, okamžitě smetla pod stůl. Chtěla bych taky vysvětlit, některé pozměňovací návrhy, které nejsou zcela srozumitelné. A e, budu kontaktovat paní Thompson a, a poprosím ji, aby přeformulovala některé své pozměňovací návrhy, které jsou dobré, ale ne dost srozumitelně formulované. Takže se těším na další diskuse a kompromisy. Tak for det. Och eh, jag kommer nu ge ordet först. Děkuji. A dám slovo stínovým zpravodajům a kolegům. Paní Brandner. Um, yes, sir. Thank you very much. Ano, děkuji. Jen bych se ráda připojila k tomu přístupu, který zde právě nastínila paní Bauer, že bychom se měli přísně držet rovnosti pohlaví a neměli bychom se snažit otevírat tento přístup do všech stran. Takže podporuji tento přístup a budeme takto hlasovat i ve smyslu pozměňovacích návrhů. Nebudeme zasahovat do dalších oblastí, kterých se zde často dotýkáme, ale které by podle mého názoru neměly být součástí této zprávy. My se ve svých pozměňovacích návrzích snažíme pracovat na struktuře právního rámce ta otázka obráceného důkazního břemene, já si nejsem úplně jistá, jestli jsem pochopila to, co říkala Edith Bauer. Mohla byste to ještě jednou vyjasnit? My chceme, aby ty ženy nemusely dokazovat, že se jim platí méně, ale jen na zaměstnavateli, který musí doložit, že všem platí stejně. Takže to je ta myšlenka, která je zatím vším. Vím, že je to právní záležitost, ale to je jediný pozměňovací návrh, který usiluje o posílení právního rámce. Jinak nechceme se dotýkat podstaty textu, protože si myslíme, že je to dobrý návrh zprávy. Děkuji. Paní Ovid. Tänan, härra esimes. Minule meeldib proua Baueri raport ja ega talle palju lisada. Mně se líbí zpráva paní Bauer a Opravdu k tomu nemám eh, mnoho co dodat, pokud jde o pozměňovací návrhy, protože je to velmi konkrétní zpráva. A kdybychom mohli ukončit toto téma, tak při hlasování bychom mohli splnit eh, své cíle a možná by tedy nastal čas, kdy by stejné odměňování bylo pravidlem za stejnou práci a kdy už by ženy nebyly diskriminovány. Nemáme v podstatě žádné věcné statistiky na toto téma. Mnoho států, včetně mého, tyto údaje nezbírá. Je to opravdu výborná zpráva. A proto jsem předložila pouze dva pozměňovací návrhy. V jednom z nich vyzýváme členské státy, aby sbírali a zveřejňovali statistiky. V současné době máme pouze statistiky, které se týkají hodinových mest. A další myšlenka, která by měla být posílena, je to, že pokud jsou platy placeny z peněz daňových poplatníků, tak, aby měly být zveřejněny. A to se týká všech prémií a bonusů, které v mnohých členských státech nejsou veřejné, protože jinak zde není řešení. Nemáme přehled o tom, jak ty věci fungují a bylo by velmi těžké bojovat proti nerovnému odměňování. Já tedy navrhuji, abychom přijali tuto zprávu a abychom se pokusili nedoplňovat tam úplně všechno, co víme o genderovém mainstreamingu. Děkuji. Děkuji. Paní Schubert. Obrigada, senhor presidente. Uh, como nós já dissemos, este... Děkuji, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, tato zpráva je pro nás všechny velmi důležitá. Myslím, že důležitost té právě se už několikrát prokázala. My jsme předložili v podstatě nebo připravili jsme několik pozměňovacích návrhů, nicméně zpravodajka nepovažovala úplně všechny pozměňovací návrhy za adekvátní, ale co se týče aktualizace statistik a té přímé souvislosti s hospodářskou krizí, tak dobrá, možná tady neexistuje přímá vazba s tou platovou rovností, ale ty dopady jsou zcela jasné, protože ve chvíli, kdy hovoříme o snižování platů, o snižování prémií, tak všechna tato opatření budou mít vždy dopady na tu konečnou výši mest. My jsme tedy předložili několik pozměňovacích návrhů, ale ráda bych zdůraznila to, co považujeme za nejdůležitější. Já nezdílím zcela jaksi ten názor, že neexistuje dostatečné povědomí o otázkách eh, rovn, platové rovnosti, protože samozřejmě eh, zaměstnanci, stejně jako zaměstnavatele, vědí, proč k takovýmto věcem eh, dochází ve chvíli, kdybyste srovnali mzdy žen, eh, žen a mužů a chtěli je opravdu vyrovnat, tak eh, by to znamenalo samozřejmě navýšené náklady. To znamená, že by to všechno bylo pro zaměstnavatele méně efektivní. To znamená, že zaměstnavatele si také uvědomují, že mohou být uvalovány sankce. Já si myslím, že tady by v podstatě mělo být zdůrazněno, že ve chvíli, kdy bude docházet k diskriminaci v platech, tak bude existovat možnost uvalování sankcí a to se v konečném důsledku prostě nevyplatí. Děkuji, paní Papadopulo. Děkuji. Ráda bych mluvila za paní eh, Thompson, protože tady není a je stínovou zpravodajkou za frakci SD. A samozřejmě je jí líto, že dnes nemůže být přítomna a požádala mě, abych stručně předložila její pozměňovací návrhy. Děkuje paní Bauer za její skvělou práci na této důležité zprávě a zdůrazňuje nutnost zdůraznit a posílit doporučení vyplývající z této zprávy, především tím, že by se posílily určité výrazy a hovořilo by se zde o povinnosti zavést eh, operativní specifická kritéria pro ohodnocení práce, aby bylo možné vyhodnotit eh, různé typy práce, protože pouze tak bude možno rozhodnout, zda zde existuje diskriminace podle pohlaví. Paní Thompson si myslí, že koncept rovného odměňování za stejnou práci musí být eh, brán vážně. Předkládá tedy pozměňovací návrhy a já mám k tomu následující poznámky. Trojka. Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby měly závazné právo k řešení eh, toho platového rozdílu. Nemá se to ponechávat pouze v rukou členských států a sociálních partnerů, protože jinak se nic nestane, stejně jako v současné době. Potřebujeme tedy závazný právní předpis. Uh, Dále paní Thompson říká, že objektivní strategie a časové limity musí být nastaveny tak, aby se omezily tyto platové rozdíly. Potom je zde eh, doporučení různých definic, je třeba definovat, eh, co to znamená eh, práce stejné hodnoty a kdo je také zaměstnavatel, abychom mohli identifikovat odpovědnosti v rámci jedné organizace. Musíme se také ujistit, že budeme moci porovnávat eh, stejná pracovní zařazení eh, v různých eh, odborech a tak dále. To byla tedy sedmička v pozměňovacím návrhu 8. Paní Thompson navrhuje, aby zde byly statistiky pro společnosti, kde je více než 30 zaměstnanců a ne více než 100 zaměstnanců, jak navrhuje paní Bauer, protože i střední podniky by se měly věnovat této otázce rozdílu v platech. V pozměňovacím návrhu číslo 9 se domnívá, že pokud statistiky o platech svědčí o rozdílech, tak zaměstnavatelé by měli mít povinnost analyzovat a odstranit tyto rozdíly. V neposlední řadě máme pozměňovací návrh 14, který uvádí, že je třeba podporovat stejnou odměnu za stejnou práci. Komise by měla vypracovat operativní a praktickou příručku pro používání ve společnostech a členských státech. Tato příručka by měla obsahovat pokyny a kritéria pro rozhodování o hodnotě práce při srovnávání různých prací. S těmito konkrétními návrhy doufáme, že paní Bauer je tedy uváží a že se tím ještě zlepší velmi dobrá zpráva, kterou napsala paní Bauer. Děkuji. Děkuji. Paní Garcia Perez. Gracias, señor. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že poděkuji paní Bauer za její zprávu. Ta zpráva je velmi stručná, ale myslím si, že se týká opravdu těch nejpodstatnějších věcí, o kterých jsme hovořili v rámci našich častých debat v této skupině. To znamená, že si myslím, že velmi dobře odráží všechny hlavní obavy, které máme v souvislosti s touto záležitostí a také obsahuje všechny nejdůležitější iniciativy, které by mohly odpovědět na tuto problematiku. Já si myslím, že když se podíváme na ty statistické údaje, tak opravdu to vzbuzuje obavy a hlavně nejsme schopni s tím rozdílem zdovím nic dělat a ta ty rozdíly v podstatě existují a nemění se v posledních deseti letech. To znamená, že samozřejmě vše, co můžeme zapracovat do této zprávy, je dobré, vlastně pokud by to mělo vést opravdu Evropskou komisi k tomu, aby eh, začala jednat. Dva návrhy. Co se týče důchodu, tak je pravda, že to je záležitost, která třeba nemá přímou vazbu na tu nerovnost v platech, ale je to pouze dopad v podstatě této platové nerovnosti, nerovnosti tedy mezi mm, muži a ženami. V podstatě je to také dopad jaksi nedostatečné integrace žen na pracovním trhu, anebo v podstatě ta dobí eh, období v rámci, nebo je to v podstatě dopad i toho, že ženy nemohou pracovat po celou dobu svého aktivního pracovního života, protože většinou to bývají opravdu ony, které se starají o rodinu. A i z toho důvodu poté dochází k tomu, že opravdu důchody u žen jsou ve skutečnosti opravdu nižší. A další otázka. Ta se týká ekonomické krize. dochází k flexibilizaci pracovního práva. A to je samozřejmě důsledek současné krize. V bodě 6 této zprávy se hovoří o kolektivních smlouvách. Já si myslím, že to je zcela zásadní téma a myslím si, že flexibilizace těchto pracovně právních eh, předpisů eh, v několika členských státech, stejně tak jako u nás v podstatě může mít velmi negativní dopad na kolektivní vyjednávání a může opravdu vést i eh, k opětovnému snižování platů. To znamená, že vlastně kolektivní smlouvy už nebudou tak důležité, jako byly v minulosti. Já nicméně doufám, že v následujících dvou týdnech se nám podaří pokračovat v dialogu dialogu se spravodajkou a že to bude mít pozitivní výsledky. Děkuji. Eh, Děkuji. Zástupce komise bych chtěla reagovat na to, co zde bylo řečeno. Prosím. Thank you very much, chair. Děkuji za příležitost vyjádřit se. My bychom za Evropskou komisi chtěli poděkovat zpravodajce za tuto velice zajímavou zprávu a velikou angažovanost týkající se genderové rovnosti. Eh, vzhledem k významu tohoto tématu eh, komise stanovila rovnost odměňování jako jednu ze svých pěti priorit v oblasti genderové rovnosti a je to jasně definováno v naší strategii rovnosti, genderové rovnosti pro období 2010 až 15. A v této strategii je definována řada aktivit, které bychom rádi implementovali, tak aby se ehm, vyrovnalo tedy toto odměňování žen a mužů. Legislativa je velice významnou součástí ehm, v jednotlivých ehm, nástrojů eh, genderové rovnosti v odměňování. Eh, některé státy mají velice sofistikovanou legislativu v, obrazke, v Evropské unii již po delší dobu, nebudu zacházet do podrobností, ale některé aspekty, které tady právě byly zmíněny některými členkami, například obrácení důkazního břemene, je konstantní součástí této legislativy. Taky jsme toho názoru, že je toto poměrně dost hmm, rozvinuté a řada kolegů na, říkají, že to je opravdu legislativa, která, se, která je velice komplexní a rozvíjela se postupem let. Dál pracujeme spolu s členskými státy na implementaci legislativy tak, aby byla kompletně transponovaná. Taky zkoumáme, jakým způsobem bychom mohli tuto legislativu prosadit, takže v příštím roce předložíme v rámci mm, revize eh, eh, příslušné eh, směrnice, ale zabýváme se také dalšími eh, případy evropské legislativy v tomto kontextu. Například v tomto roce chceme společně s kolegy z DG Empl pracovat na analýze dopadů směrnice o zkrácené pracovním úvazku o, a, a v souvislosti tedy s rovností odměňování a podobně. Čili chceme analyzovat existující legislativu a pokusit se ji aplikovat, nebo zajistit její aplikaci konzistentním způsobem v členských státech. Ehm, komise je a vždy byla přesvědčena, že legislativa o rovnosti odměňování není dost a že je potřeba zajistit opravdu rovnost a e, to znamená zavádět příslušné politiky. Tyto politiky, na těch hodně pracujeme a, a pracovali jsme v minulých letech, abychom zvýšili informovanost o problematice genderové rovnosti v odměňování. Vypracovali jsme statistiky, které dnes používá každý Eh, s ukazateli o rovnosti odměňování. Před pár lety tyto statistiky nikdo neužíval a my jsme se skutečně snažili tak, aby tyto statistiky představovaly jakýsi společný jazyk pro členské státy a politiky. Také jsme uspořádali velkou informační kampaň v uplynulých třech letech ve všech 27 členských státech s inzeráty, programy partnerství, se zapojením místních subjektů, s celostátními akcemi, webovými stránkami o rovném odměňování. Máme eh, den, Evropský den rovnosti odměňování a chceme ještě zlepšit tuto akci v průběhu let a pracujeme na lepším porozumění problematiky genderové rovnosti v odměňování a porozumění eh, tohoto tématu, tomuto tématu v celé jeho složitosti. Takže bych řekla, že opravdu mm, děláme eh, mnoho aktivit v této oblasti, čili neomezujeme se pouze na právní aspekty, ale spíš taky na ty aspekty týkající se konkrétních politik a proto eh, jsme velice vděční, že tato zpráva právě zdůrazňuje jak si ty, ty hlavní aspekty a budeme tedy pokračovat do budoucna tímto směrem. Děkuji. Děkuji. Prosím. Jenom velmi stručně článek 19 pře, převrací důkazní břemeno, ale e, dochází k poklesu počtu případů a e, my máme pocit, že je třeba na toto klát důraz, takže možná bychom to ještě měli nějak přeformulovat, aby, se to, aby to bylo lepší, ale ono to prostě nevedlo k tomu, že by se zvýšil počet případů v Evropě, a e, takže tady tu formulaci bychom měli posílit. Okej, tak går Děkuji. Takže na závěr vracím slovo paní Bauer. you so much, thank you for... Děkuji za všechny příspěvky. Takže jenom stručně pár poznámek. Co se týče důkazního břemene, myslím, že nemáme rozpor. To je horizontální opatření v té stávající směrnici. Co se týče poznámek paní Sofír, předpokládám, že najdeme řešení. Myslím, že musíme mít na paměti taky ochranu dat, osobních dat. a rozdílnost tradic a, a, a praxe v jednotlivých členských státech. Co se týče poznámky paní Zuber, já jsem zapomněla jednu věc. To je otázka zkrácených úvazků. Mě její pozměňovací návrh překvapil, když navrhuje vypustit tuto věc. I přesto, že ženy, které pracují na zkrácený úvazek, více trpí mzdovou diskriminací v případě žen pracujících na zkrácený úvazek, tam je to jejich vlastně jaksi dvojnásobný počet. Já myslím, že je dobře, že komise se eh, zabývá tedy touto otázkou ve směrnici, to mě těší. Co se týče statistik, ano, máme nějaké problémy, ale jak bych to řekla? I přesto, že máme data za rok 2010 pouze a máme dočasná data, ne- neúplná data, protože dva členské státy tam nejsou zahrnuté, tak eh, pravděpodobně to nejsou nejnovější údaje, to, to nejčerstvější, co máme, je z roku 2010 a teď je 2012. Čili máme eh, zastaralá data a tento vývoj jaksi neodrá, není odrážen eh, taky se tam neodrážejí důsledky krize. To musíme mít na paměti. Vyžadovat různé statistiky, které existují, které jsou mm, součást nebo na seznamu z dat, které sbírá Eurostat, to tak si nemá smysl vyžadovat zvlášť, ale zvlášť oceňuji návrh vytvořit praktický manuál a ty poznámky týkající se počítačových programů sloužících k identifikaci rozdílu v odměňování. To jsou zajímavá témata. Takže jenom co se týče poznámky Brity Thompson, ona už tady není, ale, no vlastně tady není, ale Pokusím se, se s ní skontaktovat, abychom si vyjasnili některé její pozměňovací návrhy. Chtěla bych využít příležitost, kterou tady teď máme, a položit otázku, kdy bude k dispozici slíbená studie, která tedy byla slíbená do konce minulého roku o rozdílu v odměňování mezi muži a ženami. Kdy tedy ta zpráva bude k dispozici? Ehm, může komise odpovědět na tuto otázku? Ano, děkuji. Ta eh, studie, kterou paní Bauer zmiňuje, která je, je součástí zprávy o pokroku eh, v implementaci směrnice eh, KAS, takže to by měla být není zatím stanoveno konkrétní datum pro její publikaci, eh, tedy z publikaci této studie a materiály, které ji budou doprovázet. Chcete na to zareagovat, paní Bauer? Děkuji. To je škoda. To je špatná zpráva. Dobrá. Takže tím jsme skončili tento bod. Já děkuji všem, které se zúčastnili rozpravy. A budeme hlasovat 24. dubna a v plenárce e, v květnu. Čili tím končím tento bod. Přistoupíme k dalšímu bodu, bodu 9. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2014 až 2020. Já začnu tím, že dám slovo paní Blinkevičuté, paní zpravodajce. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų tai yra labai uh, e, svarbus siūlymas. Je to velmi důležitý návrh a myslím si, že Evropský parlament by jej měl brát opravdu velmi vážně, protože Fond pro přizpůsobení se globalizaci je ve své povaze Fond Solidarity, nabízí podporu našim občanům ve chvíli, kdy se musí přizpůsobovat dopadům globalizace a také dopadům současné krize v Evropě, kdy lidé přicházejí o práci a potřebují naléhavě pomoc. Ráda bych vás informovala o tom, že paní Harkin, hlavní zpravodajka z výboru pro zaměstnanost, není ještě připravená, protože pořád se ještě řeší rozdělení pravomocí mezi jejím výborem a výborem pro zemědělství. Zatím ještě nedosáhly dohody. My samozřejmě chápeme zájem zemědělského výboru o aktivní účast, protože komise zahrnula také zemědělce do seznamu příjemců z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a z toho samozřejmě vyplývají určité věci, které nejsou v kompetenci našeho výboru a které by tedy neměly být řešeny z naší strany. Budeme se zabývat eh, tímto fondem eh, pro přizpůsobení se globalizaci pro období 2014 až 2020 pouze z náhledu rovnosti pohlaví. Z tohoto hlediska musím říci, že to vypadá dost dobře, jsou zde pozitivní aspekty, které jsou potřebné a nutné. Ráda bych upozornila například na následující věc. Mezi cíly podpory je ustanovení, které uvádí, že 50 příjemců by do roka po tomto zásahu mělo mít a stále pracovní místo. Zdůraznila bych, že se zde hovoří o stálem pracovním místě, protože to by bylo ustanovení, které je velmi důležité především pro ženy, protože ženy z různých důvodů, někdy tedy z rodinných důvodů, z důvodu neslučitelnosti rodinného a pracovního života nebo z jiných důvodů právě ženy vykonávají příležitostné práce nebo jsou zaměstnány na dobu určitou, na částečné úvazky a často tím tedy trpí. Další věc, která je důležitá v návrhu komise, která je pozitivní podle mého názoru, je, že peníze z tohoto fondu by mohly být použity také pro péči to je článek 7b. To by mohlo být také velmi důležité pro ženy, které například pečují o své děti, když hledají práci, když eh, musí získat jinou kvalifikaci. To je velmi důležité, aby v tomto určitém okamžiku svého života mohli získat podporu z globalizačního fondu. Na druhé straně si myslím, že tato část by mohla být eh, trochu lépe naformulována, trochu rozpracovanější, aby byla tato část interpretována všude v celé Evropě jednotně a aby se tedy nevztahovala jen na ženy a potažmo i muže, kteří pečují o děti, ale aby se to týkalo také těch, kteří pečují o své starší rodinné příslušníky, především v okamžiku, kdy se rozhodnou, že budou hledat eh, práci. Mělo by se to také vztahovat na ty případy, kdy někdo pracující na smlouvu na dobu určitou a hledá nějaké stálejší pracovní místo. Většina z těchto zaměstnanců jsou právě ženy a i v tomto případě by měli posloužit eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Chci zdůraznit některé věci, které jsou důležité pro rovnost podle, pohlaví. Důležité by bylo posílit článek 10. Návrh je ten, že by se principy rovnosti pohlaví zahrnuli do distribuce těchto prostředků. Tyto aspekty jsou zmiňovány také ve strategii 2020 i v dalších dokumentech a pouze když budeme rovnost pohlaví vnímat jako horizontální linii, která by měla být přítomna ve všech klíčových dokumentech, tak se uvědomíme, že by to mělo být eh, uvedeno také ve stanovisku k Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ráda bych tam ještě rozšířila seznam definic, zahrnula bych tam ještě definici spravedlivého postoje k mužům a ženám, také subsidiární balíček služeb, který by mohl být pokryt z prostředků globalizačního fondu. A jeden z článků také předvídá, že tyto prostředky by mohly být dány k dispozici některým zranitelným skupinám a starším pracujícím. Já jsem navrhovala, aby se do toho seznamu zařadili také ženy a především svobodné matky, protože je pro ně důležité, když přijdou o práci a když si chtějí získat eh, své místo na pracovním trhu, aby tuto podporu měli. Měla by se také zlepšit eh, praktická aplikace principu genderového mainstreamingu a rovnosti pohlaví. Když hovoříme o kritériích způsobilosti, tak bych ráda odkázala na datum, a také na služby, které jsou poskytovány lidem se zvláštními potřebami. Komise tam eh, žádný takovýto návrh nemá. Tím pádem já něco v tomto smyslu navrhuji a ráda bych také zdůraznila otázku rovnosti pohlaví v reportingu, v poskytování průběžných a závěrečných zpráv ohledně využití peněz prostředků Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Údaje poskytovaná v těchto zprávách by měla být také rozdělená podle pohlaví. A myslím si, že do procesu vyhodnocení a monitorování globalizačního fondu by se měly odrážet také otázky pohlaví. To je tedy ve stručnosti můj názor na toto stanovisko a jsem otevřena návrhům stínových zpravodajů. Děkuji paní Blinkěvičute. A nyní dám slovo paní Bauer a potom paní Cornelisen. Bude to velmi stručné, to, co řeknu. Včera jsem vedla rozhovor ve výboru pro zaměstnanost. Myslím si, že budoucnost tohoto fondu je velmi nejistá. To bylo zcela jasné. Samozřejmě ta jedna ta otázka je, zdali tento fond nebo do jaké míry tento fond bude přispívat k sanaci zemědělství a jak se k tomu postaví komise, zdali tady bude, kolik lidí bude postiženo tím uzavíráním firem. My v každém případě v těch oblastech, které zmínila paní Blinkevičů, nebudeme asi moc schopní příliš eh, změnit protože tady hovoříme v podstatě o situaci, ve které nevíme, jak bude vypadat budoucnost celého tohoto fondu. To znamená, že tady budeme muset být velmi pragmatičtí, to znamená, že musíme tady zmínit opravdu ty nejdůležitější body. Myslím si, že je zbytečné zabývat se tady věcmi, které budou opravdu vedlejší, anebo které nebudou vůbec zohledňovány v budoucnosti. Ale jedna věc je jasná. Tento fond je dodatečným nebo doplňkovým zdrojem, a nemůžeme ho využívat takovým způsobem, jako například je využíván eh, sociální fond. To znamená, že tam, kde už nebude moci být využit sociální fond, tam bude moci být využit tento fond. Děkuji. Paní Cornelisen a poté paní Ovid. Děkuji. <laughs> Eh, paní Bauer to taky zmínila. Jedna z hlavních debat, které se teď týkají globalizačního fondu, je zda do toho zahrnout eh, zemědělce a teď tady zuří bitva na toto téma. Já doufám, že to bude rozhodnuto ve prospěch výboru EMPL, ale nelze to předjímat. Ehm já doufám, že to povede buď k tomu, že zemědělci budou mít zvláštní nástroj, anebo že prostě nebudou zahrnuti, že my bychom se totiž měli soustředit na to, aby to nařízení o fondu přizpůsobení se globalizaci bylo co nejlepší a měli bychom se na toto soustředit. V rámci pracovní skupiny eh, kde paní Bauer, my jsme vždy žádali o informace týkající se genderového aspektu a tyto informace bylo velmi těžké získat. A tam není příliš mnoho snahy eh, tyto informace eh, poskytovat. Počet žen, které eh, Eh, jak si využili tento fond, eh, se trošku zvýšil. Je to ovšem z poněkud smutného důvodu, protože většina eh, podniků, které zbankrotovaly, byly v, automobilový, v automobilovém průmyslu nebo kde byly podniky původně první, které bankrotovaly podniky, kde pracovalo hlavně hodně mužů, zatímco teď se to rozšířilo i na, oddělení, i na e, odvětví, kde pracují e, ženy, takže proto se tam zvýšil ten podíl. Takže já mám návrh ten, že abychom e, zahrnuli ten řetězec. Jestliže velký podnik zbankrotuje, Um, cateringové podniky nebo um, podniky, které zajišťují uklid nebo sekretářsky, tak ty také zbankrotují. Takže to jsou odvětví, kde je velmi mnoho ženské pracovní síly. A uh, tento uh, řetězec poskytovatelů není zahrnut v tuto chvíli mezi těmi možnými příjemci a to si myslím, že by tam mělo být. A Druhá věc, druhý návrh, to si nepamatuji, ale figuruje to mezi mými pozměňovacími návrhy, které jsem předložila. Děkujeme. Ano, každopádně návrhy dostaneme asi dříve nebo později. Eh, paní Ovin a potom paní Zuber. Chtěla bych tady vyjádřit pouze stručný komentář. Bohužel jsem trochu přišla o hlas. Je jasné, že budoucnost jasná není. A já jsem ráda, že se tady hovoří o tomto tématu. Těší mě, že genderový aspekt byl jaksi doplněn do dokumentu, který se týká eh, peněz a financování. A my víme, že ženy jsou zranitelnější a v době krize to vidíme vždycky, že ženy se starají o děti a jsou první vyloučené z trhu práce právě kvůli tomu. A proto návrhy zpravodajky jsou velmi dobré a já doufám, že mm, ostatní poslanci taky předloží vlastní pozměňovací návrhy. Je dobré, že eh, je toto téma zdůrazněno v okamžiku, kdy se rozdělují peníze. V mnohých členských státech eh, nedošlo k podání žádostí na financování z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, přestože jejich ekonomická situace zdaleka není jednoduchá, protože každý stát naráží na nějaké problémy. Já nevím, jak to řešit, ale možná bychom měli uvažovat o tom, jak rozšířit příležitosti financování z tohoto prostředku, nejenom ze strany jaksi státních úřadů, ale tak, aby se to dotýkalo podniků. V některých eh, zemích je nezaměstnanost 4%, jinde 10%, ale podniky nevědí, jak požádat o financování z Fondu pro přizpůsobení se globalizace. Eh, malé a střední podniky jsou často zanedbávané v této oblasti a to jsou právě ty podniky, kde pracují ženy nejčastěji. Doufám, že naše návrhy budou úspěšné a že budou přijaté a že naše myšlenky na plenárce se prosadí. Já se domnívám, že paní Korneli jsem si vzpomněla na to, co chtěla říci, takže prosím, máte slovo. Bylo by asi dobré zahrnout tam možnost pro proplácení péče o děti v případě, že eh, eh, někdo třeba jde na školení financované z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jsou to případy, které Eh, by určitě byly užitečné a pokud by to tam explicitně bylo, ono se to asi jak si dá z toho financovat, ale explicitně by to bylo lepší. Děkuji, paní Zuber. Obrigada, senhor presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě jsem chtěla říci, že souhlasíme s myšlenkami, které jsou obsaženy v tomto dokumentu, který vypracovala paní zpravodajka. Je to ale třeba všechno zasadit trošičku do širšího kontextu a řeknu, jaký zastáváme postoj. Když se podíváte na tu reálnou situaci a srovnáte to vlastně s tím, o čem zde hovoříme, tak si uvědomíte, spoustu věcí, protože když jsme hovořili o tomto fondu, tak jsme říkali, že tento fond by měl jaksi přispět k vytváření nových pracovních míst. To znamená, že to neměl být jaksi boj s nezaměstnaností, ale měl pomoci prevenci. Šlo o podporu práv zaměstnanců. A já si myslím, že tady existuje určitá schizofrenie a já vám to, jak se osvětlím na příkladu naší země. Myslím si, že ten pří, příklad bude dost pragmatický. My získáváme podporu Světového měnového fondu i jiných evropských institucí. A bylo nám řečeno, že je třeba jak se zflexibilnit pracovní trh v rámci boje proti hospodářské krizi. Jsou to v podstatě opatření, která ale vedla k tomu, že se daleko víc zjednodušilo propouštění zaměstnanců a koho samozřejmě hlavně žen. Tam také došlo ke změně pracovně právních předpisů, nebo ke změnám, které vedly k tomu, že to propouštění je opravdu daleko jednodušší podle nového eh, zákona můžete propustit své zaměstnance, pokud se dostatečně nepřizpůsobili pracovním podmínkám. A já jsem si jistá, že i na základě takovéhoto zákona budou stále více a více postiženy ženy, protože to budou ženy, u kterých bude daleko jednodušší říci, že se nepřizpůsobili pracovním podmínkám. A to povede k vyšší nezaměstnanosti žen. Nám se samozřejmě říká, že je třeba pomoci hlavně ženám, protože jsou nejvíce postižené hospodářskou krizí. Já souhlasím se spravodajkou, která říká, že je třeba zmiňovat ty genderové otázky. Ale je opravdu hrozné, když si uvědomíme, že jsou podporovány politiky, které vlastně vedou ke zhoršení situace žen a potom tady hovoříme o tom, jak jejich situaci musíme zlepšit. Děkuji. Nikdo z komise tady není. Takže vracím slovo paní Banke Vyčute. Ačiū pirmininkė ir... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegyním, které se vyjádřili k tomuto tématu, paní Doe, Bauer, Cornelis a dalším. Souhlasím s vámi, že jsme doposavať neměli žádnou jistotu týkající se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A ta nejistota panuje ze dvou důvodů. Za prvé, protože Návrh komise na zahrnutí zemědělství se setkal s velice rozdílnými reakcemi a dopadnout to může různě. A výbor pro zaměstnanost se zúčastnil této diskuse, slyšela jsem, co tam zaznělo a Eh, objevuje se názor, že jestliže lidé pracují v zemědělství, pracující v zemědělství trpí krizi, měli by mít právo tento fond využít. Ale mají-li mít nějaké mimořádné podmínky nebo ne, mají-li mít stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci, to je to, o čem se vede ten spor. A já si myslím, že ta rozprava bude ještě pokračovat delší dobu. A pak je tu další věc, kterou bych ráda zdůraznila, a to je to, že v některých členských státech se objevuje názor, že není jasné, zda potřebujeme speciální fond právě na globalizaci, a možná třeba paní Bauer to taky říkala, je to takový dodatečný fond jako doplňující Evropský sociální fond. Ale já bych chtěla říct jednu věc. Když se na to podíváme z pohledu našeho výboru, myslím si, že není tady žádná překážka, abychom se vyjádřili k aspektům e, genderové rovnosti a nejde o to, není důležité, jaké rozhodnutí padne ohledně zemědělství, jestli zemědělci mají mít stejná, stejné podmínky nebo vlastní podmínky, nicméně tento dokument prostě můžeme připravit, vyjádřit svůj názor ohledně genderové rovnosti. A já myslím, že bychom to měli udělat. Co se týče návrhu paní Cornelison, jsou zajímavé a souhlasím s vámi, že to můžeme vyjádřit ještě jasněji Není-li jasné, co se měla na mysli tím poskytováním informacím, protože ono to je jedno, je, je složité získat ty informace, pokud se neptáte konkrétně jednotlivých členských států. A možná, že bychom to měli udělat, protože eh, některá odvětví jsou feminizovaná víc než jiná, třeba v mojí zemi textilní průmysl hodně utrpěl globalizací a tam pracuje právě mnoho žen. Zatímco stavebnictví tam pracuje více mužů, ale ti také potřebují podporu. Čili proto, abychom zajistili podporu jak mužům, tak ženám, potřebujeme mít informace o obou případech. A co se týče péče o děti, my musíme se podívat na téma, které se zabývá otázkou možnosti využití tohoto fondu v případě, kdy žena nebo muž opustí práci proto, aby mohl pečovat o děti. A tady si myslím, že bychom to měli prodiskutovat důkladněji a neměli bychom hovořit pouze o, o e, malých dětech, ale také o seniorech, kteří potřebují péči, nebo o zdravotně postižených. A Každopádně já všechny vaše návrhy vezmu v úvahu. Dále k dalším návrhům souhlasím, že jsou případy v některých členských státech z určitých důvodů, že nejsou podávány žádosti k financování z tohoto fondu. Tím důvodem může být nedostatečná informovanost. Malé a střední podniky možná nemají informaci o tom, jak si zažádat. To bychom měli připomenout členským státům a kompetentním institucím, že zodpovídají za informování veřejnosti a já musím to říct zcela otevřeně, žadatelé nesmí být líní a musí vyvinout to úsilí, připravit všechny dokumenty a zažádat si o prostředky z fondu, tak aby se pomohlo lidem, kteří tu podporu potřebují. A musíme také zvýšit dostupnost a přístupnost fondu a informací o, o fondu a o prostředcích, které jsou k dispozici. K paní Suber děkuji za vaši podporu. Nevím, jestli ovšem to, co jste říkala, spadá do pole působnosti tohoto stanovisku. Zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy a ty důvody propouštění lidí. No, já s vámi souhlasím v tom, že evropské strukturální fondy, jako Evropský sociální fond nebo tento fond, jsou využívány poté, kdy už ten dotyčný člověk práci ztratil. A my dostatečně tady nezajišťujeme možnost, jak si pomoci lidem vyhnout se takové situaci, to znamená, aby nebyli propuštěni. To je, v tomto směru je potřeba investovat do zlepšování kvalifikace, aby každý zaměstnavatel zvyšoval schopnost přizpůsobit se pracovníkům tak aby toho pracovníka nemusel propustit a aby nemusel utrpět to psychologické a ekonomické trauma. Takže já děkuji za všechny návrhy a budeme na tom pracovat dál a připravíme, myslím, dobré stanovisko. I přesto, že toto téma jaksi neběží tak hladce, jak jsme doufali, ale já doufám, že se nám to povede. Děkuji. Paní Blinkevičuty. Je tu nějaký zástupce komise, který by chtěl vystoupit? Nevím. Je tomu tak? Vaše Merci, bon, bonjour excuse. Děkuji, dobrý den, omlouvám se za své malé spoždění. Ale Měl jsem uvedeno ve svém eh, harmonogramu, že tady mám být ve 12 hodin. Jsem eh, představitelem jednotky, která je zodpovědná za Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Včera jsem byl ve výboru EMPL a ve výboru INTA, kde jsme hovořili o stejné záležitosti. Myslím si, že je důležité připomenout, a myslím, že jste to také právě udělali, že otázka rovnosti mezi muži a ženami a především otázka počtu mužů a žen, kteří jsou příjemci peněz z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, závisí na tom, jakým odvětvím budeme pomáhat. Například textil, jak bylo zmíněno, je zrovna odvětví, kde je hodně žen, anebo zase máme jiné odvětví, jako například stavebnictví nebo výroba automobilů. To jsou zase sektory, kde pracuje více mužů. V každém případě žádný rozdíl se zde nedělá mezi muži a ženami. Pouhý rozdíl, zále, nebo jediný rozdíl tedy záleží na tom, jakému odvětví budeme pomáhat. Myslím si, že je také důležité připomenout, že tato pomoc, eh, která se týká především aktivních opatření na trhu práce s cílem co nejrychleji najít nové pracovní místo, zahrnuje také podporu kterou je možné poskytnout na žádost členských států. Může se to týkat příspěvku na péči o dítě nebo příspěvku na pečovatelskou službu o starší osoby, o které se stará propuštěný zaměstnanec. Zde se tedy nabízí široké možnosti a v mnohých případech tento fond umožňuje inovovat na národní úrovni a vytvářet nová opatření. Tento fond je doplňkovým fondem k národním povinnostem rozvíjet tyto akce, jak na úrovni státu, tak na úrovni regionu. Jsou to také akce, které rozvíjí jednotlivé podniky a akce Evropského sociálního fondu. Je to takový fond eh, poslední záchrany, který vstupuje do hry v okamžiku, kdy jsou zaměstnanci propuštěni. Samozřejmě jasné, že zde existují jiné nástroje zaměstnanecké politiky, především v oblasti profesionálního odborného vzdělávání. Tyto nástroje by měly být použity, aby se zabránilo tomu propouštění nebo aby nebylo tak bolestné. A zde vstupuje do hry Evropský sociální fond. Tyto dva fondy se tedy velmi výrazně doplňují. Myslím si také, že je důležité zdůraznit, že jeden z hlavních aspektů tohoto fondu je moci nabídnout eh, zaměstnancům personalizované služby, to znamená co nejlépe reagovat na jejich eh, profesionální situaci, na to, jaké mají dosažené vzdělání, na to, jaké konkrétní problémy mohou řešit při hledání nového pracovního místa. To je jedna z důležitých vlastností tohoto fondu a často pomáhá právě těm zaměstnancům, kteří mají větší problémy najít nové pracovní místo než jiní. Důležitá věc je také práce s malými a středními podniky. Tento fond je otevřený malým i středním podnikům a v prvních letech byl tento fond relativně málo známý. Ale od té doby vypuknutí krize a zasahy tohoto fondu v oblasti řešení dopadů finanční krize a hospodářské krize vedly k tomu, že tento fond se stále více prosazoval, byl čím dál známější, především pokud o jeho přidanou hodnotu a doplňkovost k jiným nástrojům, ať národním či evropským. Je nicméně překvapivé, že státy, které patří k té blokační menšině, protože si musíme uvědomit, že zde existuje celá řada zemí, které jsou proti nové právní úpravě a které by raději ukončily fungování tohoto fondu, přesto i nadále tyto země předkládají žádosti o příspěvky z tohoto fondu, což tedy svědčí o jeho přidané hodnotě i o jeho doplňkovosti. Otázka zemědělců je podle mě věc, kterou musíme mít na paměti, stejně jako otevření pro osoby samostatně výdělečné činné, představitelé malých a středních podniků, pracující na dobu určitou, sezónní pracovníky. To je tedy novinka v té nové úpravě. Chceme tím dokázat, že tento fond eh, může zasahovat eh, bez jakékoliv diskriminace ve všech odvětvích a pro jakýkoliv typ pracujících. Myslím si, že všichni evropští pracující, ať muži či ženy, na které dopadne změna spojená s globalizací, především tedy s globalizací, především s obchodními dohodami a s hospodářskou či jinou krizí, všichni tito pracující si zaslouží, aby jim tento fond stejným způsobem pomohl. Ještě poslední věc, kterou musíme připomenout, je to, že je to fond založený na principu solidarity. My neintervenujeme ve všech případech restrukturalizace v Evropě, to ani zdaleka ne. Zasahujeme jen v několika důležitých případech, kdy výraz solidarity je samotným důvodem existence. Je to především příklad globalizace, kdy všichni občané mohou z této globalizace čerpat, protože je zde tedy přidaná hodnota, ale může se stát, že v některých odvětvích některé podniky musí nést negativní následky této globalizace a z toho vyplývá právě ta solidarita, která je zásadním prvkem tohoto fondu. Děkuji. Děkuji, pane Lebrene. Neomlouvejte se za to, že jste přišel pozdě. My jsme dnes dopoledne pracovali velmi efektivně, velmi rychle. Vyřešili jsme spoustu bodů. Začali jsme tedy tento bod dříve, než jsme naplánovali, takže chápeme, že jste nepřišel, jak bylo naplánováno, nebo tedy, že jste přišel o trochu později, ale my jsme byli velmi efektivní. Paní te máte otázku na komisi? Ne? Pokud ne, tak ehm, jsme uzavřeli tento bod. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 13. dubna v poledne a výbor pro práva žen bude hlasovat 30. května. Výbor EMPL bude hlasovat 21. června. A teď už jsme tento bod skutečně uzavřeli a ukončíme i dnešní dopolední zasedání a znovu se zde sejdeme v 16.15 a budeme pokračovat tedy na plenárním zasedání našeho výboru, ale ještě v 15 hodin se zde v tomto sále sejdou koordinátoři. Takže v 15 hodin koordinátoři, v 16.15 celý výbor. Dobrou chuť.